Takže budeme hlasovat, kdo je tedy pro 104. Eh, 104. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržuje? Přijato. Kompromis 9. Kdo je pro? Pro, proti, zdržel se. Eh, kompromis 10. Kdo je pro, proti, kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 11. Pro, proti, zdržel se. Přijato. Kompromis 12. Pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 13, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 14 pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 15, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, přijato. Kompromis 16, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 17 pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 18 pro, proti, zdržel se, přijato. 164, eh, pozměňovací návrh, kdo je pro, proti, přijato. 165, kdo je pro, proti, zdržel se. 166, pro, proti, zdržel se, přijato. 168, pro, proti, zdržel se, přijato. 169, pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 170, pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 19, pro, proti, zdržel se, přijato. A nyní 177 pozměňovací návrh, pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 20 pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 21 pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 22 pro, proti, zdržel se, přijato. Nyní 186 pro, proti zdržel se přijato. A nyní 187 eh, pro, proti zdržel se přijato. Kompromis 23 eh, pro, proti zdržel se přijato. Kompromis 24 pro, proti zdržel se přijato. Pozměňovací návrh 210 pro, proti zdržel se přijato. Kompromis 25 pro, proti, zdržel se, přijato. Pozměňovací návrh 216, eh, pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 217 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 218 pro, proti, zdržel se, přijato. 220 pro, prosím o vě... 218 eh, prověříme. Hlasování je ukončeno. Takže 35 ku 26. 26, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 219, kdo je pro, proti, zdržel se, Zamítnuto. Kompromis 26 pro, proti, zdržel se, přijato. 226, pozměňovací návrh, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 227 pro, proti, zdržel se, přijato. 228 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, to jsem předpokládal. 229 pro, proti, zdržel se, přijato. 230 pro, proti, zdržel se, přijato. 27 pro, proti, zdržel se, přijato. 238 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 239 pro, proti, zdržel se, e, zamítnuto. Kompromis 28, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 246 pro, proti, přijato 247 pro, proti, zdržel se, zamítnuto 248 pro, proti, zdržel se, zamítnuto 249 eh, pro, proti, zdržel se, přijato 250 pro, Dvěstě čtyřicet devět. Pro? Já jsem řekl, že to bylo zamítnuto, přijato. 249, hlasování ukončeno. Libor, ten Auge war auch schon mal besser. Takže Libor není lepší. Takže 250. Kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 251 pro, proti, zdržel se, a teď to musíme prověřit. Takže zamítnuto. 252 pro, proti, zdržel se přijato, 253 a 254 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 255 pro, proti, zdržel se přijato, 256 pro, proti, zdržel se přijato, 257 pro, proti, zdržel se přijato, 258 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 259 pro, proti, zdržel se, přijato, 260, 261 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 262 pro, proti, zdržel se, přijato, 263 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 265 pro, proti, zdržel se, přijato, 266 pro, plus ústní eh, pozměňovací návrh, zdržel se 267 pro, proti zdržel se přijato, 268 pro, proti zdržel se přijato, 273 pro, proti. Then take the Polish translation. Tak to poslouchejte v polském tlumočení. nebo se spolhněte na Němčinu. 273, wer ist dafür? Kde je pro? Proti, zdržel se, přijato. 274 pro, proti, zdržel se, přijato. 276. 276 pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 29 pro, proti, zdržel se, přijato. 278 pro, proti, zdržel se to. A 281. Zím, 77 a 82. 277, 282. Takže je to ukončeno hlasování. 283, takže to jsme si vybrali ten nesprávný. 281 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 283 pro, proti, zdržel se, to není jasné, přijato. Přijato, kompromis 30, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. A pozměňovací návrh 83. Pro, proti, zdržel se, přijato. Gegenenthaltung angenommen. Tři, takže tři jsou pro, e, přijato, pět pro, e, proti, zdržel se, přijato. Je takže šestka, pro, proti, zdržel se, přijato, sedm, pro, proti, zdržel se, přijato, kompromis jedna, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, přijato, O devítka, kdo je pro, proti, zdržel se. Kompromis 2, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 3, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Pozměvací návrh 18, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 19 pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 4 pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 5 pro, proti, zdržel se, přijato. Pozměňovací návrh 31 eh, pro, proti, zdržel se přijato. 32 pro, proti, zdržel se. Eh, musíme prověřit. Was war das? 32, ne? Die Abstimmung ist geschlossen. Hlasování je ukončeno. Zamítnuto. Kompromis 6, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. Čtyřicet dva, proč? Proti, zdržel se, zamítnuto. Čtyřicet tři, pro? Proti, zdržel se, zamítnuto. pět Pro,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 Eh, Mr. President, I would like to... Vážený pane předsedo, já bych rád přednesl ústní pozměňovací návrh. Konzultoval jsem ho se stínovými zpravodaji a my navrhujeme jako poznámku pod čarou k té osmičce vyjmenovat politické vězni v Bělorusku, a to sice následovně. Eduard Lobau, Ales Beliacký, Mikolaj Ziadok, Ihar Alinevich, Alexander Franskevič. As a footnote, and the list of political prisoners includes yeah. the takže to jako poznámku pod čarou. Seznam politických vězňů zahrnuje tato jména, která jsem teď přečetl. Děkuji, takže s touto poznámkou pod čarou do souhlasí s kompromisem 8D pro, proti zdržel přijato. A nyní ten další eh, pozměňovací návrh je 75. Kdo je pro? 75 pro, při, eh, proti, zdržel se přijato. Hm, takže tímto je přijan eh, pozměňovací návrh 4. 76, kdo je pro, proti, zdržel se přijato. 77 pro, proti, zdržel se přijato. 79 pro, proti, zdržel se přijato, 80 pro, proti, zdržel se přijato, eh, pardon, takže eh, ještě jednou zopakujeme 80. Kdo se zdržel pro číslo 80, kdo je proti? Eh, takže předtím jsem si byl stěž. Takže je to přijato číslo 80. 81 pro, proti, zdržel se přijato, 82 pro, proti, zdržel se přijato, 83 pro, proti zdržel se přijato, 84 pro, proti zdržel se přijato, 85 pro, proti zdržel se přijato, 81 to bylo přijato, takže nyní 90, kdo je pro? Proti zdržel se přijato, 91 pro, proti zdržel se přijato, 93 pro, proti zdržel se přijato, 94 pro,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 o celém doporučení. Hlasování je ukončeno. Gratulujeme, pane Palecky si. Šonin Next item. Vážení kolegové, další bod pořadu jednání zpráva Pesta Kop Galagera o šestém zasedání smíšeného parlamentního výboru EU Islám, které se konalo v islandském Reykjavíku Dále návrh usnesení o zprávě o pokroku Islandu za roku 2012 a o povolebních vyhlídkách. Chtěl bych vám připomenout, že lhůta pro pozměňovací návrhy je 4. září 2013 poledne. A nyní bych dal rád slovo rovnou panu Ted Kolb Kalagerovi. Děkuji, děkuji pane předsedo a děkuji za tuto příležitost seznámit výbor AFET s výstupy našeho setkání na Islandu, které se skutečnilo minulý týden. Jak všichni víte, tak na Islandu 27. dubna proběhly parlamentní volby a nyní je na Islandu nová vláda. A tato nová vláda zmrazila přístupová jednání s EU a uvedla, že e, toto chtějí tedy předložit v referendu. Čili politická situace na Islandu se změnila Eh, setkání, které proběhlo v islandském Reykjavíku 26. června našeho smíšeného parlamentního výboru, bylo tady velice aktuální. Také jsme se setkali se zástupci různých organizací, které realizují projekty financované z EU. Snažili jsme se zejména lépe pochopit nový přístup islandské vlády k přístupovým jednáním a získat celkový přehled o názorech různých politických stran stejně tak názory občanské společnosti. Nyní bych stručně schrnul hlavní zjištění této návštěvy. Koaliční strany, z nich skládají se strany nezávislé a strany progresivní, nadále zdůraznili své postoje proti vstupu do EU, poté co se tady ujali vlády. Opoziční strany jsou rozdělené, co se týče otázky vstupu do EU, ale možná jsou spíše pro dokončení přístupových jednání. Podpora eh, do vstupu EU jsou, souvisí zejména s hospodářskou a finanční krizí v EU a také různé spory na makroekonomické úrovni. Poté, co tedy přístupová jednání byla odložena, tak nová koaliční vláda si přeje provést jakési vyhodnocení těchto jednání a to následně bude prezentováno islandskému parlamentu zřejmě letošní podzim. Zůstává tady ještě celá řada otázek, které jsou otevřené, co se týče toho nového přístupu islandské vlády k přístupovým jednání. E, diskuse během smíšeného parlamentního výboru potvrdily pochybnosti, e, v souvislosti s tím, že nový premiér asi neuspořádá nakonec možná to referendum, což není úplně v pořádku a nevypadá to pravděpodobné, že by tedy byla obnovena tato jednání. Navíc také ještě musíme počkat, abychom viděli, jak daleko chce nová vláda skutečně zajít při zmrazení těch přístupových jednání. Není úplně jasné, co se stane s prováděním projektů IPA nebo předstupních nástrojů. Nová islandská vláda po volbách si přeje zmrazit veškeré projekty, ale na druhou stranu ještě musí proběhnout určité diskuse. Každopádně takové to rozhodnutí by eh, podlomilo veškeré pokroky Každopádně Island i nadále chce zachovat úzké vztahy s EU a podporovat různé oblasti vzájemného zájmu. Nová vláda e, zejména chce podporovat platformu evropského hospodářského prostoru. Další důležitá oblast spolupráce je Arktik, o tom jsme se také bavili na smíšené parlamentní výboru kdy EU i Island vyjádřili zájem nadále pokračovat a vést dialog na vysoké úrovni o arktických otázkách. Co se týče těch makro sporů na makroúrovni, tak Island se domnívá, že sankce EU by byly velice nežádoucí. Poslanci také spochybňují legálnost příslušných sankcí, pokud by měly být implementovány. Také se to projevil, projednávalo se zástupci některých reprezentativních organizací a zástupci Islandu apelují na parlament, aby podpořil určité diskuse. Parlament, zejména výbor pro rybolov, byl vždy velmi aktivní. Čili závěrem se dá říci, že tento nový postoj islandské vlády je možná poněkud nejasný. Je tady stále ještě více otázek než odpovědí, zejména co se týče tady toho, co bude následovat a toho, zda proběhne referendum. Eh, rozhodnutí zmrazit ta jednání eh, v návaznosti na předvstupní fondy, to všechno musí být ještě pečlivě vyhodnoceno. Je tedy zřejmé, že ten nový přístup bude vyžadovat určité odborné a také politické odpovědi. My jsme se dále dohodli, že 27. až 28. listopadu se uskuteční druhé zasedání tohoto výboru a to bude zřejmě poté, co vláda zveřejní vyhodnocení e, přístupových jednání. Tam se toho také zúčastnila Dan Christian Prada a Catherine Stader a věřím, že i kolegové mohou potvrdit eh, tento popis stávající situace. Děkuji. Eh, now I pass the floor to... Děkuji a nyní má slovo pan Preda, stálý zpravodaj. Aș vrea la început să spun la rândul meu cu îngăduința Pane předsedo, na úvod chci říct několik slov o schůzce společného parlamentního výboru. Máme, měli jsme velice eh, dobré přijetí na Islandu, sešli jsme se se čtyřmi lídry politických stran. je eh, tady jejich zastoupení v parlamentu. Jednali jsme s premiérem, ministrem financí, mm, zástupcem dvou velkých stran, které jsou nyní u vlády. A také um, úřadující premiér mm, se, byl k nám velice vstřícný. Proběhly mm, takové dlouhodobé diskuse o Islandu a e, rozšířené byro konference předsedů rozhodla, že rezoluce k Islandu bude odeslána výboru. A to je tedy z roku, rezoluce z roku 2012, a že proběhne diskuse o té zprávě, kterou jsme přijali ve výboru velkou většinou. A je pravda, že text musel být aktualizován. Nebyli jsme úplně spokojeni s pokrokem za rok 2012. Mm, ta jednání ve skutečnosti byla dána k ledu. Bylo, padlo několik rozhodnutí. Byl, první bylo pozměnit rezoluci, druhé mm, dělat kratší text, který by reflektoval novou politickou situaci po volbách. První rozhodnutí bylo k do toho titulu přidat pokrok za, v roce 2012, perspektivy po volbách. To tedy bylo doplněno k tomu titulu. Pak byly změny v důsledku toho a bylo nutné zvážit skutečnost, že dvě strany vlády byly proti EU, strany nezávislosti a pokroku, strana a strana pokroku. Mm, na společném s parlamentním výboru bylo zúrazněno, že parlament se nepřál pokračovat v jednání bez nového referenda. To referendum bude o pokračování jednání. Deklaraci v tomto smyslu dal ministr zahraničí. V tuto chvíli není ani datum e, možného referenda. Vláda nespěchá v tomto směru tuto chvíli je poslední zpráva, že očekávají novou debatu v parlamentu a to by bylo hodnocení stavu jednání s EU. Hmm, Reykjavik patrně řekne, že to bude někdy v říjnu. Je pravděpodobné, že po eh, debatě v parlamentu bude rozhodnutí v tom směru, že není potřeba žádné referendum, ale s tím je třeba zdůraznit, že nedávné mm, Nedávný průzkum ukazuje, že 82% populace by si přálo uspořádat referendum ve stejnou dobu jako komunální volby, což je příští rok. Takže to je velice složité. Ve skutečnosti je většina pro pokračování jednání. Podle nedávného průzkumu 50 chtějí, aby jednání pokračovalo, 51 si myslí, že by neměla textu tu rezoluce lituje měře politování, že irská vláda nedokončila jedna, vyjednávání s um, cílem spořádat referendum. Mm, to jsme předpokládali v době, kdy byla podána žádost, přihláška. Komisař pro rozšíření pan File um, projevil odhodlání vyjednávat. Také jednání s Irskem, vydávání s Irskem mm, postupovala velice dobře. Takže se chci zeptat kolegů, zda souhlasí s tou zprávou. Věřím, že text by měl být stručný, objektivní Nemá smysl, aby ten text byl dlouhý. Jak jsem tu situaci popsal, myslím, že potřebujeme přesný popis situace. Myslím, že nemusíme zacházet do detailů. Nemůžeme. Mm, se vrátit k té zprávě z minulého roku, to jednání bylo u ledu. Děkuji, pan Fár. Ehm, já chci poděkovat panu Prédovi za to vyvážený text. Po změně vlády na Islandu to bylo velice obtížné. Také děkuji JPC, mm, protože bylo nutné zhodnotit stávající situaci. Když kandidátská země zmrazí um, jedna, vyjednávání o vstupu, je to neobvyklá situace. A je důležité, že když litujeme stanovisko nové vlády, musíme to respektovat a nemůžeme je moc tlačit. E, kroky islandské vlády jsou politování hodné. Já, nejen já, bychom velice rádi přivítali Island jako člena. Je to země s demokratickou tradicí, silnými institucemi i silnou ekonomikou v podstatě. Nicméně je na islandské vládě, aby rozhodla, jak dál a budeme respektovat vůli Islandianů. Musíme však hodnotit novou situaci a najít vyváženou konstruktivní cestu, jak pokračovat dál. Je důležité, aby Unie nezavřela dveře, abychom otevřeli mm, nechali otevřené tu možnost vstupu a umožnili Islandu se vyjádřit později. Nesmíme provokovat negativní reakce, abychom na ně tlačili příliš. To by bylo kontraproduktivní a ukončilo by to hm, eh, celý proces a zavřelo by se eh, ta příležitost. Myslím ale, že musíme podívat na odstavce 6 a 7 Neměli bychom referendum považovat za hotovou věc. A nemá smysl na něj tlačit. Diskuse v Irsku teď ukazují, že pokud není stanoveno, dokud není stanoveno datum, mohou být jiné možnosti než rychlé referendum. Islanděné mají otazníky ohledně členství, to je jasné. Nevěřím, že lidé si to rozmyslí brzo a byli by pro pokračování procesu, ale pokud vláda soudí, že dočasné zmrazení vstupních jednání je možné bez referenda, tak to by možná byla lepší možnost. Jak řekl pan Gallagher, definitivní ne by vyvolalo velké problémy pro, pro no my IPA, um, vtázky uh, a další témata, to by, uh, z toho by nic dobrého nevzešlo z toho okamžitého referenda. Zůstaneme tedy v Islanděny v kontaktu, pokračujeme v dialogu, je to otázka členství, které je nám blíz, které nám leží na srdci a proto pokrač, postupujme um, vyrovnaným, vyváženým způsobem. Mám tady řadu řečníků. Připomínám, že termín pro pozměňovací návrhy je a pardon. Já jsem vás neviděl. Já jsem jedním z, jedním z členů delegace a mm, mm, předsedala jsem setkání s občanskou společností a e, možná mám, bych chtěla mm, tomu trochu přispět ta občanská společnost nebo ten názor na tom pátečním setkání byl v tom směru, aby jednání dále pokračovala. Já plně souhlasím s předřečníkem, že k tomu musíme přistupovat citlivě. V září, v říjnu bude mm, eh, diskuse Nevíme, zda bude dohoda mezi stranou pokroku a stranou nezávislosti, je tam odstavec o referendum, ale není z toho zjevné, kdy za, ta diskuse v září a v říjnu bude důležitá. Ty dveře musí zůstat otevřené a 27. 28. 11. to bude důležité setkání a už si uděláme lepší představu. Myslím, že ti kolegové, kteří tam byli, na, z toho měli prospěch. Také chci ocenit práci pracovníků komisa a dalších evropských organizací, kteří pracují za obtížných podmínek a měli bychom uznat, vyjádřit um, ocenění jejich práce podpora projektu IPA. Um, navštívili jsme celou řadu projektů. Já jsem bohužel musela odjet, odletět dřív, ale mnoho mých kolegů velice ocenilo tu mm, silovnou práci tam, takže je důležité, abychom uh, tento dialog vedli a děkuji, že jste mi udělal slovo. Děkuji vám. Já bych chtěl poděkovat mému kolegovi ze skupiny socialistů. A chtěl bych poděkovat mým kolegům, protože ty jejich příspěvky byly opravdu velmi užitečné. Chtěl bych eh, chtěl dodat něco, co se týká spíše politické otázky věci. Referendum je samozřejmě věc citlivá. vláda došla až do toho bodu, že nepokročí ani o krok dále v jednání, aniž by předtím nesvolali referendum. A může se stát, že potom islandská populace bude pro, takže tím pádem by se vlastně to jim samotným mohlo vymstít, kdyby se konalo toto referendum, protože nejpravděpodobnější výsledek toho referenda by bylo ano, že by islandská populace řekla, že ano, že je pro vyjednávání, a přičemž islandská vláda je proti přistoupení. Takže by z politického hlediska ten výsledek referenda pro ně byl negativní. Když byla předložena islandská kandidatura, tak nebylo svoláno referendum právě pro zahájení uh, vyjednávání. Vláda se musela zamyslet nad svým stanoviskem vůči parlamentu a udělat tedy opak toho, co udělali na začátku, na začátku, když začali s tím procesem vyjednávání. My jsme tedy skonstatovali, že tedy existují různé strategie ze strany islandských stran politických, například socialisté jsou pro a nadšeně pro přistoupení. Máme tedy e, eh, takovou to politickou situaci velmi komplikovanou a souhlasím s mými socialistickými kolegy, když říkají, že musíme velmi bedlivě sledovat všechny reakce. Next. Next item, general... Děkuji. Další bod na pořadu jednání je souhrný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2014, všechny oddíly. Spravodaj Jose Ignacio Salafranca Sánchez Neira. Máte slovo. Sí, gracias, señor presidente. Voy a... Děkuji, pane předsedající. Já budu stručný. Určitě si pamatujete, že v té politické dohodě, o které hlasoval parlament ve Štrasburgu během plenárního zasedání, tak tam jsme ratifikovali potom, co jsme eh, dostali odpověď na naše požadavky, které jsme vyslali radě ministrů a které se odrazily v tom politickém usnesení, o kterém hlasoval minulý týden parlament. A chtěl bych připomenout, že v tomto finančním víceletém rámci to navýšení, se kterým se počítá pro zahraniční politiku v celku, tedy pro eh, eh, mm, budoucí léta, takže tam je navýšení o 3%, což je Eh, navýšení, kdežto jiné oblasti, tam eh, byly svědky toho, že došlo k úsporám. V roce 2004 tam se jedná o nové eh, finanční vyhlídky a Evropská komise přišla se značným snížením příspěvků pro zahraniční politiku. Jedná se o 12,5 Abyste si udělali obrázek, tak ten celek, eh, pokud je o eh, eh, prostředky pro závazky, v roce 2013 je to přes 9 milionů a ty, ty částky, které nám navrhuje komise pro rok 2014, je 8 milionů 185 tisíc, takže je to o 12,5%. To je tedy rozdíl takže se jedná o rozdíl milionu 165 tisíc eur. Dokážete si představit, kolegové, že jako výbor pro zraniční záležitosti a já jakožto zpravodaj nemohu souhlasit s tímto tak značným snížením, které navrhuje Evropská komise pro oblast zahraniční politiky EU. Je pravda, že to 3% eh, navýšení během celého období, Evropská komise to chce navýšit během těch posledních let eh, finančních vyhlídek, ale já si myslím, že bychom nebyl, nedostali těm finančním nástrojům ani těm eh, závazkům Evropské unie v rámci zahraniční politiky, kdybychom souhlasili s těmito škrty, které jsou opravdu značné a které nám navrhuje Evropská komise v tomto návrhu. Dnes dopoledne jste si vyslechli vyslechli eh, projev ministra zahraničí eh, litevského a hovořil o tom, že je pro něj prioritou summit ve Vilniusu a všechno, co se týká politiky sousedství eh, na severu a na východě. A taky jste si dnes vyslechli zvláštního zpravodaje pro arabské jaro a nám bylo vysvětleno, jak to vypadá v Egyptě, v Sýrii a v ostatních zemích, které Eh, kterých se dotýká tato eh, situace nestability. A nemůžeme tedy souhlasit s tím snížením o 14,5 pro sousedství, 17 pro předstupní eh, jednání. Hovořili jsme před chvíli o Islandu a taky snížení 3,5 pro nástroj pro stabilitu a také snížení 20,7 bodů pro společnou politiku a bezpečnosti. Takže mým cílem je, pane předsedo, a předpokládám, že to je také taktická pozice, tak abyste aby, že se tedy snažíme uh, znovu uh, nastavit ty závazky, dát je na úroveň pro rok 2003 a že také máme tady procesní uh, komplikace. Tady tyto procesní potíže spočívají v tom, že vzhledem k těm uh, limitům, k tomu omezení, které nám předkládá výbor pro rozpočet, tak budeme moci uh, pokrýt ten pozměvací návrh předtím, než se vyjádří Rada ministrů. Uh, Eh, bohužel já jsem dnes odpoledne hovořil s hlavní zpravodajkou parlamentu pro rozpočet roku 2014. Eh, vyjádřil jsem, že jsme nespokojeni, protože musíme fungovat na tomto základě a byl jsem ujištěn, že se udělá všechno proto, protože musíme si uvědomit, že to jsou velmi komplikovaná jednání, takže se zohlední eh, stanoviska, o kterých bude hlasovat tento výbor. Lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů, ta lhůta vyprší 16. června. Já doufám, doufám, že se budeme moci vyjádřit 4. Eh, září eh, k tomu definitivně a když budeme muset to upravit potom rozhodnutí, které padne na radě ministrů, tak doufám, že to budeme moci učinit eh, prostřednictvím těch předložení. Pane předsedo, než začnou dovolené, tak já bych chtěl zítra, pokud to bude možné svolat, setkání stínových zpravodajů, abychom se dohodli na strategii a zjistit, jestli bychom mohli dospět nějakou dohodu, pokud jde o jednotlivá čísla. Vidím, že tady paní Jatem Maky, to je stínová zpravodajka liberálů. A pane předsedo, v tomto rámci se tedy pohybujeme a upřímně řečeno, jakožto členové tohoto výboru pro zahraniční záležitosti nemůžeme souhlasit eh, s těmito škrty eh, v oblasti zahraniční politiky, která byla uznána eh, Evropskou radou jako politika, která poroste, tak si myslím, že by to nemělo být součástí těch cílů, které sledujeme. Proto jsem vám k dispozici, vážení kolegové, a pokusíme se zohlednit vaše obavy a odrazit v tomto rozpočtovém rámci, všich, rámci iniciativy a vaše požadavky. Děkuji. Gracias, señor Salafranca. Děkuji. Děkuji, pane Salafranco. To je dokonalé. Vypadá to, že se nikdo nehlásí. Dobrá. A ne, někdo se hlásí. Prosím, paní kolegyně. Kiitoksia. Täällä aletaan säästämään jo puheajastakin näköjään. <laughs> Děkuji. Vidím, že teď se snažíme ušetřit i na naší řečnické době, protože skoro nikdo se nehlásí. Nicméně já bych ráda řekla několik věcí. Za prvé chtěla bych říci, že chápu, že komise si přeje racionalizovat míru vyčleněných prostřed, míru závazků, protože v posledních několika letech a i dříve toho Evropa slibovala příliš mnoho a následně nebyla schopná své sliby plnit. Úvodní fáze rozpočtu by měly být realizovány s velkou opatrností, co se týče prostředků na závazky, protože do posud priority byly až na konci rozpočtového období. Ale nyní, když prostředky na závazky jsou sníženy o 12,5%, tak bych se chtěla zeptat komise nebo zástupců rady na východní partnerství, protože tam ty škrty jsou téměř 30% a já se domnívám, že to je škrt skutečně drastický. Čili ptám se, proč je tomu tak? Proč tuto oblast škrtáte téměř o 30%? Protože východní partnerství, mm, tam ty podíly rostly. Sice mírně, ale přesto. Druhá otázka. Ta se týká závazků, které nyní byly seškrtány a důvody, na základě kterých ty velké škrty byly provedeny. Samozřejmě jedna věc jsou důvody pro menší škrty, ale já bych ráda znala důvody zejména pro ty velké škrty. A jak asi očekáváte, tak také bych se chtěla zeptat na otázku týkající se arktické politiky. Jak bude toto do budoucna financováno? kdy budou učiněno rozhodnutí o vytvoření Arktického informačního centra. A konečně bych chtěla říci, že já pochopitelně chápu, že když dochází ke škrtům prostředků, tak se musíme zamyslet, kam dáme ty disponibilní prostředky, abychom dosáhli co nejlepších výsledků s těmi penězi, které máme dispozici. Čili to je to, co by mne zajímalo. Co ty prostředky vynaložené během posledních dvou let? Máme nějaké výsledky? Jsou ty výsledky takové, jaké si stanovil parlament? Senora Gomez. Paní Gomez. Uh, uh Děkuji, pane předsedo. Naše zpravodajka paní Maria Muníz zde není, ale předala mi určité poznámky, které odrážejí její obavy, její názory, tedy názory naší frakce. Týká se to hlavní stížnosti, kterou jsme měli ve výboru, a to sice toho, hm, těch každoročních rozpočtů. Čili v letošním roce, když ten škrt tvoří 12,5 více než ten upravený rozpočet pro rok 2013, tak musíme být velice znepokojeni. A zejména se musíme zamyslet nad tím, zda s tímto rozpočtem se z Evropské unie může stát skutečně ten globální aktér, jak jsme si přáli my v našem výboru. Také bychom chtěli všem kolegům připomenout, že tyto dramatické škrty, které nás čekají, jsou důsledkem víceletého finančního rámce 2014 až 2020, který je nedostatečný, který je neambiciozní. Dohoda dosažená k VFR, tak jak víte, eh, se pohybuje někde o 16 méně, než byly původní návrhy. Ve, zejména nás nepokojí škrty navrhované oblasti ENA méně než 14,5% a pro DCR méně než 16%, 6%, 6,5%. Tohle všechno jsou veliké priority nejenom pro naši frakci, ale věřím, že i pro celý výbor. Takže my sdílíme názor pana zpravodaje Salafranky, navrhujeme pozměňovací návrhy, abychom že jsme proti rozpočtu, který by nás mohl eh, dostat do zcela nevýznamné situace. Děkuji, pan Salafrank. Eh, jestli jsem to dobře pochopil, děkuji pane předsedo. Eh, to, co řekla paní Jaten Maki, to jsou ty dotazy, které jsou opravdu legitimní, tak jestli jsem to dobře pochopil, tak to je spíše namířeno na komisi. Já bych chtěl tedy si vyslechnout názor komise, já bych předal tyto dotazy a potom vám řeknu, jak to dopadlo. That... Vážení kolegové, dovolte mi ještě jednou připomenout, že lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů k tomuto stanovisku je 16. července v poledne a tyto návrhy mohou být předloženy pouze v angličtině. Lhůta pro rozpočtové návrhy je opět 16. července 12 hodin, ale ty pozměňovací návrhy mohou být ve všech jazycích. Pan Sala Franka. Eh, pane předsedo, ne, že bych chtěl vyjádřit eh, svoje stanovisko. Nevím, jestli tady je nějaký zástupce, někdo z komise, kdo by mohl zareagovat na to, co řekla paní Jatenmaky. Já s tím eh, souhlasím s tím, co ona řekla. Bylo by určitě dobré, kdyby někdo z komise zareagoval na ty naše vyslovené pochybnosti. Commission. Komise je odpověď. A... komise um, implementuje rozhodnutí o stropu MFF, takže ten škr, um, platbách eh, v prostředcích na závazce ve srovnání s letošním rocem, rokem nás omezuje na to číslo. Dovolte, abych připomněl, že v roce 2011 komise chtěla zvýšit eh, hlavu 4 o 20 Návrh komise byl škrtnuto 20 když přišel nový finanční rámec. Snížení o 20% vede k um, snížení o 12,5% v roce 2014 ve srovnání s rokem 2013. Ale my v komisi nemůžeme mm, na návrh, který překracuje ten strop. My jsme, tam je 150 milionů strop, což je poměrně štědré vzhledem k omezením, jaká máme takže bylo nutné rozšířit eh, finanční rámec těch škrtů ve srovnání s, mm, s těmi obálkami. V březnu jsme radě a parlamentu po dohodě na radě v únoru jsme parlamentu a radě Eh, prezentovali distribuci finančních obálek pro jednotlivé nástroje, jak tedy ty škrty budou distribuovány. Ty návrhy teď jsou na stole a jsou to samozřejmě obtížné, obtížná volba. My můžeme pouze dávat návrhy, které jsou pod tím stropem MFF. Proto máme poměrně velké škrty. Komise se pokusila možno respektovat politické priority a rovnováhy, především v, i v humanitární pomoc ve srovnání s rokem 2013 i přes snížení toho stropu je to obtížné. Máme obtížnou situaci, to víme, ale musíme pracovat se stropy, které nám rada dává, co se týče jednotlivých nástrojů, tak nejsem schopen zodpovědět podrobně ty um, NI, ale možná bychom mohli odpovědět písemně. To tedy k tomu rozpočtu 2014. Bohužel eh, doba je těžká a komise může pouze předložit návrh, který bude v souladu s finančním rámcem zpravodaj. Pane předsedo, já si myslím, že některé dotazy zůstaly nezodpovězeny, jako to, co řekla paní Jatenmaky ohledně toho, jak se bude financovat priorita pro arktickou oblast Každopádně Evropská komise řekla, že to je výklad dohody o finančních vyhlídkách, protože připomínám, že jestliže víceletý rámec počítá s navýšením pro zahraniční politiku a pro tuto kapitolu 4 se počítá s 3% navýšením, tak tam není ospravedlněné, aby došlo ke krácení o 12,5%. Je to politické rozhodnutí, k kterému přispá Evropská komise. Každoročně samozřejmě se hraje tato hra s tím rozpočtem a krátí platí se důležité rozpočty, jako například 50 miliony pro eh, Palestinu a pro uprchlíky. Potom druhá věc, eh, politika sousedství. To je politika, která je velmi důležitá pro tento parlament. No, eh, politická, politické rozhodnutí ze strany Rady, Evropské rady a ratifikováno tímto parlamentem, tak to by mělo poskytnout Evropskému parlamentu prostředky, abychom mohli fungovat jako globální aktéra. proto chápeme to, že ty závazky, které jsme přislíbili a ty priority, o kterých se hovoří, hovořilo dnes dopoledne, jako summit ve Vilniusu, či otázky ohledně eh, jižního sousedství a že je na nás vyvíjen nátlak v této oblasti. Jsou to věci rozhodující pro stabilitu našeho eh, světa dílu, takže se nenachází eh, odpověď prostřednictvím těch tak velkých škrtů. Minus 17% pro předstupní, 14,5% pro politiku sousedství, stabilizační nástroj minus 3,5% a společná politika pro bezpečnost bezpečnost a obranu minus 20%. Mm, takže, pane předsedo, já si myslím, že parlament musí vykonávat svoji eh, odpovědnost eh, jakožto rozpočtový nástroj. Chápeme, že doba je těžká pro všechny instituce a já si myslím, že to je to, co žádají naši občané. Ale já si myslím, že tady existuje manévrovací prostor, pokud je o výklad. Náš parlament k tomu přispěl velmi zásadně, tak jak jsme o tom hovořili ve Štrasburku. Já každopádně navrhnu to našim členům, je to taktická pozice a že to se vrátíme vracíme k těm samým částkám. A chtěl bych říci hned paní Jatenmaky. Na jedné straně je racionalizace u těch závazků na prostředky a druhá věc je drastické snížení, které nám neumožní splnit naše závazky v oblasti zahraniční politiky. Hm, také tady došlo k další věci, která komplikuje náš, náš rozpočet v tomto roce, a to, že došlo ke změně nomenklatury. E, cílem je, jak řekla paní Jatenmaky, navázat lépe ty cíle, které má Evropská unie, které si vytýčila a e, zjistit, zjistit tedy, eh, jaké jsou konkrétní výsledky. Tato nová nomenklatura, protože to je první rok, nám neumožňuje, abychom jasně viděli, o jaké eh, škrty jde v těch rozpočtových liních. Protože když tady bylo řečeno, že ve velké míře se to snížilo pro sousedství na jihu a na východě, tak paní Jatenmaky to není správné, protože i když došlo k navýšení pro asociační nástroj, tak tento nástroj nyní pokrývá větší počet zemí a proto se to odráží na mnohem menších částkách pro ostatní země. Eh, takže, pane předsedo, eh, my eh, samozřejmě máme velmi restriktivní harmonogram, musíme si dobře prostudovat ta konkrétní čísla. Bohužel se budeme muset vyjádřit na základě toho rytmu, který nám ukládá výbor pro rozpočet a bude to předtím, než se k tomu vyjádří Rada ministrů a Korepera. Každopádně doufám, že o tom budeme moci hlasovat v září. A paní Gomez, já bych vám chtěla říci, že sdílím mnoho těch obav, které jste vyjádřila a určitě doufám, že v tom mm, budeme moci nalézt řešení, které bude uspokojené uspokojivé a rozptýlíme vaše obavy, které sdílíme a které jsou legitimní. A doufám, že jestliže se budeme moci sejít se snínovými zpravodaj před letními prázdninami, tak budeme moci nalézt řešení zde v tomto výboru a že budeme moci hlasovat o taktické pozici, pane předsedo, protože potom budeme muset o tom jednat ve výboru pro rozpočet, budeme to muset ještě přizpůsobit, budeme muset stanovit priority, které budou jasnější a budeme muset učinit oběti, ale pouze z hlediska silné pozice. A když už nyní začneme snižovat strop našich ambicí, tak se můžeme dostat do situace, kdy ty částky, které se nám navrhují, tak budou ještě nižší na základě tedy toho výkladu Rady ministrů. To jsou tedy moje cíle, pane předsedo, a doufám, že komise bude moci s námi spolupracovat, abychom mohli hájit eh, politiku zahraniční, ty závazky, protože nyní jsme v diskuzi o různých finančních nástrojích. Nejenom pokud je o zahraniční politiku, ale také jiné politiky, jiné kapitoly rozpočtu a už jsou e, uzavřená jednání konkrétně, například v oblasti některých společných politik Evropské unie, kde už jsou stanovené konkrétní částky. Já bych byl nerád, aby to přizpůsobení se činilo v rámci zahraniční politiky, kde my jsme s žádnými problémy nepřicházeli, tak jako se o tom diskutuje v oblasti jiných politik. Pane předsedo, to jsou tedy moje komentáře. Já jsem e, vzal v potaz obavy, které zde e, vyjadřili stínoví zpravodové paní Gomeš a Lib, ze strany strany liberálů a socialisté a doufám, že budu moci přiložit pozměňovací návrhy, které eh, dostojí tedy těm našim eh, cílům. Thank you. Thank you. Děkuji, děkuji mnohokrát. Další bod je in kamera, takže prosím, kdo není členem mm, nebo mm, zaměstnancem, takže prosím opusťte místnost, krátká pauza, pět minut.